Der Präsident! Vychází pan předseda. Pane, Zegen, geehrten Damen und Herren. Vážené dámy a pánové. Prosím pěkně, posaďte se. Vážené dámy a vážení pánové, dnes v noci zemřel náš dlouholetý kolega Wilfried Martens. Pan Martens narodil se 19. dubna 1936, byl úřadujícím předsedou Evropské lidové strany. Kolega Martens měl velkou politickou kariéru v jeho mateřské zemi v Belgii, ale také dlouhou politickou kariéru v Evropském parlamentu. Pan kolega Martens od roku 1979 do roku 1992 s krátkým přerušením byl premiérem Království belgického. Pan kolega Martens od roku 1994 do roku 1999 vedl frakci Evropské lidové strany zde v Evropském parlamentu. Wilfried Martens byl hluboce přesvědčeným Evropanem. Jeho celý politický život zasvětil tento člověk službě evropské integrace. Pan Martens byl jedním z vynikajících reprezentantů Beneluxského společenství, jeho založení eh, takže se účastnil zakládajícího procesu evropských společenství eh, a přínos lucemburského společenství, beneluxského společenství nemůže být dostatečně oceněn. On byl přesvědčeným katolíkem. Eh, z jeho chápání katolického sociálního učení eh, byl vynikajícím reprezentantem politického hnutí v Evropě. Jeho motivem bylo vždy, že příspěvek jednotlivých států v poválečné Evropě musí spočívat v tom, aby se překonalo to, co nás dělí díky spolupráci států a národů nad hranice a přes hranice. On vždycky vysílal poselství, že společně bude Evropa silná. Je-li Evropa založena na hodnotách respektu, tolerance, demokracie, úcty a vůle ponechat právo druhému na jiný názor. Pak jde Evropa dobrou cestou. V kolegovi Martensovi ztrácí kolegové Evropské lidové strany vynikajícího lídra strany. Belgické království mělo velikého státníka, Evropská unie měla velikého Evropana. Prosím vás, abyste povstali a uctili kolegu Martence. Povstali jste na počest Wilfrida Martensa. Děkuji vám velice. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je pro mne obrovskou radostí, je pro mne velikou ctí, dámy a pánové, že vám smím sdělit, že konference předsedů právě jednomyslně